Monsieur le Président, Mesdames et messieurs, prenez place. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, začneme hlasováním. Chers collègues, je Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Začneme hlasovat. Začneme jmenovitým hlasováním, takže se prosím posaďte. Madame Frassoni, promotion d'ordre. Paní Frassoni, máte poznámku? Pane předsedo, eh, kolegové zatím zaujímají místa. Pozměnili jsme jednací řád, protože protože se eh, spotřebovalo mnoho času neužitečnými diskuzemi a řekli jsme, že